jednání je zpráva Roberta Gualtieriho, Bankovní unie výroční zpráva za rok 2015. Slovo má zpravodaj na čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Bankovní unie je nejdůležitějším krokem ke um, skutečné EMU po zavedení eura. Jednotný dohled, jednotná rezoluce znamená významný přenos odpovědnosti od členů eurozóny na evropské instituce. Je to nutné pro zajištění stability, obnovení důvěry v naše banky a s cílem snížit a sdílet rizika posílením finanční integrace. Tento transfer z odpovědnosti vyžaduje příslušnou úroveň parlamentní kontroly. Tato zpráva je prvním konkrétním vyjádřením v tomto smyslu. Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci i sekretariátu a všem našim pracovníkům za jejich práci. Také oceňuji transparentní dialog, který jsme měli s SSM, SRM a komisí. Zpráva považuje zřízení SSM za úspěch jak z operačního hlediska, tak co se týče kvality dohledu. Současně jsme identifikovali některé problémy, možnosti zlepšení. Především zdůrazňujeme význam efektivní koordinace mezi mikro a makro obezřetnostními politikami. SSM je Eh, součástí makroprudenčního rámce. Je třeba stabilizovat dohledový regulační rámec a zlepšit eh, chápání společného přístupu mezi bankami k konkrétním mikroprudenčním opatřením. Také zdůrazňujeme potřebu přiměřenosti. Trhy potřebují jistotu a předvídatelnost pro eh, kapitálové požadavky, což nebyl vždy tento případ. Ve zprávě se říká, že nedostatek jasnosti v legislativě by neměl bránit SSM využívat flexi- marginální flexibilitu, aby nedocházelo ke příliš rigidním rozhodnutím, které by negativně ovlivňovaly trhy s obligacemi. Tady vyžadujeme eh, právní vysvětlení MDA fungování pilíře 2, které se budou týkat pouze rizik specifických pro banky. Vítáme eh, oznámení komise o začátku procesu revize. SSM by mělo plně zohlednit měl být plně zohledňovat především, kdy se rozlišuje mezi kapitálovými požadavky pilíře 1 a doporučeními. Eh, podporujeme národní pravomoci, co se týče homogenizace praxí a standardů. Také máme specifické komentáře k některým problémům, které jsou předmětem konzultací. Další kroky jsou nutné pro posílení kontroly bank a eh, jejich finančních aktivit, zlepšit kapacitu mimo úvěrová rizika, eh, všechny formy bankovních rizik, včetně hloubkové analýzy finančního portfolia, především aktiv úrovně 3. Zpráva podporuje princip bail-inu a její implementaci. Současně doporučujeme pečlivě posoudit různé možnosti, které má k dispozici Rada na základě evropské legislativy dohody. Vzhledem k různým nástrojům rezoluce jako alternativa likvidace banky vždy aplikovat přiměřené, přiměřenost, spravedlnost, flexibilitu, která je zakomponovaná v legislativním rámci při dodržování e, zachování finanční stability a e, eh, držení důvěry v bankovní systém. Zpráva vyžaduje dokončení bankovní unie, e, garance eh, vkladů jako společný biskup. Eh, vítá balíček komise, návrhy i závazek eh, redukovat rizika. Pracujeme na příslušném legislativním formátu a je důležité zdůrazňovat, že snižování rizik je široký koncept, který se týká celé řady různých opatření. Nejkontraverznější z nich, co se týká e, e, angažovanosti státu, navazujeme na práci bazilejského výboru a domníváme se, že všechny změny by měly být pečlivě zváženy, v každém případě by měly být ve střední dobém rámci, v rámci mezinárodních orgánů, jako Bazilejský výbor pro finanční dohled a neměly by ovlivnit financu, kapacity financování členských zemí a finanční stability. Děkuji za pozornost. Nyní má slovo komise pan Hill. Prosím. Vážený pane předsedo, děkuji. Děkuji za slovo a rád bych poděkovala Robertu Galtierovi za tuto zprávu o bankovní unii. Já si myslím, že to je úžasná taková připomínka toho, co už jsme, čeho už jsme dosáhli, kdy jsme pracovali na celkovém regulačním a e, supervizorském v rámci celé Evropské unie a bankovní unie je zásadním prvkem tohoto mechanismu, jednoduchý, jednotný mechanismus dohledu, jednotný mechanismus řešení bank, to již máme k dispozici a nesmíme na to zapomínat. Dále je to ten transfer na SSM z národní úrovně, pokud jde o tento dohled, k tomu došlo pouze před rokem, nebo například Rada pro jednotné řešení problému bank, ta začala fungovat pouze v lednu letošního roku, nesmíme na to zapomínat, čili udělali jsme obrovský pokrok, opravdu v rekordně krátkém čase Evropské banky jsou mocnější, mají silnější kapitál a peníze daňových poplatníků v Evropě jsou lépe chráněny, čili proto bych rád poděkovala členům vašeho výboru, ale zároveň samozřejmě i mým předchůdcům za roli, kterou jste v tom hráli. Vaše zpráva pokrývá mnoho různých oblastí, jestli dovolíte, zdůraznil bych pouze pár, o kterých již jsem zmínil i pan zpravodaj. Je zde potřeba na úrovni EU a samozřejmě i na úrovni členských států bojovat eh, proti těm úvěrům, negativním úvěrům, které mají negativní dopad na části našeho bankovního sektoru. Já souhlasím s tím, že musíme vždycky ověřovat to, eh, že naše legislativa je proporční, že reaguje na různé biznis, obchodní modely a že brání mm, nějakým nepotřebným požadavkům eh, obchody, především pro malé podniky, malé eh, banky. A právě eh, na to jsme se i zaměřili v rámci CRR musíme udělat vše pro to, abychom pomohli poskytnout dlouhodobé investice do infrastrukturních projektů a půjčky malým a středním podnikům. To znamená, že pokud jde o posílení bankovní unie, my Samozřejmě jsme to doplnili EDISem do roku 2024, to znamená ochrana vkladů, to je součást širšího plánu pro hlubší měnovou a hospodářskou unii a právě tím bankovní unie získá ten třetí pilíř, tak jak jsme to plánovali. Dále samozřejmě chceme, aby to byl vyvážený přístup, přístup, který by zredukoval rizika a zároveň eh, mutualizoval tato rizika, rozdělil je. Samozřejmě, že je důležité, abychom paralelně řešili obě dvě části této rovnice. Musíme tlačit na to, aby směrnice, která se týká BRRD, aby eh, projekty, projekt, který by měl chránit vklady, odpovídaly mezinárodním eh, požadavkům. V nedávné době jsme hovořili například i o problematice solventnosti, to budeme rovněž řešit v letošním roce a Zároveň hovoříme o standardu TELAC, o celkové schopnosti absorbovat ztráty, který bychom chtěli aplikovat do konce letošního roku v Evropské unii. Pan Gualtieri před chvíličkou zdůraznil i trošku obavy ohledně druhého pilíře kapitálové požadavky bank a jaké jsou tam vztahy mezi kapitálovými rezervami jednotlivých bank. My víme, že supervizoři aplikují tato pravidla různým způsobem a právě proto jsme zahájili proces určité reflexe v tomto ohledu na straně členských států i v Evropském parlamentu, tak aby ta legislativa fungovala přesně podle záměru, které jsme s ní měli. Musíme dělat jasný rozdíl mezi cíly vlast, v prvním pilíři, to je aplikováno na všechny banky, a poté je to druhý pilíř, který je zaměřený na konkrétní instituce a záleží na úrovni dodatečného rizika, které daná banka představuje. Proto jsem nesmírně vděčný za vše, co řekl pan Gualtieri a těším se na další diskuzi o tohoto, u tohoto důležitého tématu. To jsou pouze některé oblasti, které upoutaly mou pozornost této zprávě. Ano, máme jasnou silnou základnu, na které můžeme stavět a já se k tomu stavím optimisticky, pokud jde o finalizaci naší legislativy, tak abychom dosáhli i našich cílů v oblasti obezřetnosti, ale zároveň, abychom podpořili různá investice v celé Evropské unii. Děkujeme, vážený pane komisaři, a nyní se dostáváme k politickým skupinám. Poté to bude obecná rozprava, která umožní využití modrých karet. Nyní za EPP paní Paunová, 1,5 minuty. You, Chair, Děkuji, pane předsedající komisaři Vážení kolegové, stabilní bankovní systém souvisí s eh, pracovními místy a stabilitou. Největší finanční instituce v některých členských zemí zažily finanční turbulence. To ukazuje, že je před námi stále spousta práce. Tato zpráva stanoví dobrý, správný tón reform v bankovním sektoru. Požaduje další snižování rizik, které zabrání morálním rizikům. Je tam jasně řečeno, že pokud náklady selhání banka insolvence dokonce je mutualizováno, tak riziko musí být maximálně omezeno. Také chci zdůraznit, že snižování rizik by nemělo být vnímáno jako vágní koncepce. Eh, tady jsou konkrétní kroky, které třeba přijmout a my vyzýváme komisi, aby to učinila a aby členské státy implementovaly stávající pravidla. Konsolidace bankovnictví musí mít právní jistotu, proto žádáme vysvětlení stávající legislativy MDA, e aby banky musely do, respektovat kapitálové požadavky úrovně 1 i 2. Hlavní eh, roli této zprávy je jasná pobytka snižování angažovanosti států a e, vyvážený přístup k třetímu pilíři bankovní unie. My jsme e, my chceme obezřetný e, systém. Ve výboru je velká většina. Doufám, že odhlasujeme tuto zprávu dnes a že to bude začátek důležitého dialogu, který nám umožní vytvořit co nejlepší bankovní unii. Děkuji Eh, jménem SND. Paní Ferreira, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Bankovní unie je skutečně jediným kompletním projektem, který eurozóna, eh, jak si, se kterým přišla v odpovědi na krizi v roce 2008. Zpráva 4 prezidentů, zpráva Tyson a další z roku 2012 zahájili bankovní unii a cílem bylo do roku 2015 mít zprávu pěti předsedů. Bankovní nudě je zásadní pro stabilitu jednotné měny a finančního systému v Evropě. A to, že jsme si to uvědomili, eh, proto nás předmělo k tomu, že jsme se velice, velice eh, zabývali tímto tématem, ta, eh, ty jednotné pokyny, ty single rulebook, jednotný mechanismus řešení, jednotný mechanismus dohledu, to vše jsme jaksi dovedli do cíle ještě před hlutou, bylo to velmi úspěšné. Tento projekt je ovšem velmi rizikový, je pouze v počátcích a musí být dopracován do detailů na základě vzájemného porozumění, což je zásadní. Máme tady zatím systém USA, systém německý, eh, co se týče záruky vkladů, což je samozřejmě zásadní podmínka pro tom, abychom měli finanční stabilitu. Pokud tedy nedoplníme bankovní unii o veškeré komponenty, zejména o třetí pilíř, což je záruka vkladů ve velmi podobě, ale aspoň aspoň v nějaké a také musíme právě vzít ESM, ty e, vytvořit bez backstopy a společnou kreditní linii. Pokud toto nedokážeme, tak vlastně ohrozíme to, co jsme již vystavěli. Pak ty první dva pilíře bez toho třetího pilíře budou vlastně faktorem um, nestabilizace, ale právě nestabilizace. A dobře víme, že kolář napůl upečený prostě není nic dobrého, ale může být dokonce zdravý škodlivý. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní paní von Storch na minutu a 30. Pane předsedo, dnes hovoříme o bankovní unii a ta má dosud již dva elementy, což je ze společenství nákladů na řešení krizí zbankrotovaných bank, za což platí německý, daňový a zejména ty německý. A pak tady existuje jednotný mechanismus dohledu nad bankami, který nefunguje. Uh, a nyní je tady měnová politika a dohled nad bankami jsou vlastně smíšen. Není to nezávislé. Pan Stoible to kritizoval a požadoval změnu evropských smluv. Byly to tedy CDU a milé kolego, milí kolegové z CDU, vy jste ale nepodpořili mé pozměňovací návrhy, které ve výboru, které šly přesně tímto směrem. A nyní jako třetí pilíř má tedy přijít společný systém zajištění vkladů. Milí kolegové z CDU, CSU, STP, SPD, FDP. Dnes jde o to, zda chcete skutečně, aby německý střadatel platil za ztráty zahraničních bank. E oslavné projevy, ta jejich doba je pryč, nyní se musíte jasně vyjádřit k věci a já jsem chtěla, abychom jmenovitě hlasovali o zajištění vkladu. Pak mohou voliči a zejména ti v Bádensku, Winfenbersku, v Poríní a další, kteří předsedou mají důležité volby, budou přesně vidět, co tedy chcete a co požadujete. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za ALDE na dvě minuty paní, paní Kulár. Dobrý den, pane komisaři, dobrý den, pane předsedo. Tato zpráva o bankovní unii by neměla být příležitosti pro nějakou volební kampaň zúženého charakteru. Toto je velice důležité téma, téma, kde samozřejmě můžeme konečně přijít s nějakým společným pohledem. Ráda bych poděkovala Robertovi za odvedenou práci, čili pohled na to, co, čeho se nám povedlo dosáhnout v posledních několika letech. Toto je opravdu taková jediná oblast, kde v posledních několika letech jsme opravdu pokročili, udělali obrovský pokrok u těchto citlivých témat. Nebudu opakovat, co již bylo řečeno. Zaměřím se na EDIS, protože já já jsem stínovou zpravodajkou, proto jestli dovolíte několik věcí. Co potřebujeme? Potřebujeme opravdu nutně opětovně zvýšit důvěru, pokud jde o mutualizaci v této oblasti, to znamená vztah střadatelů k jejím prostředkům a já si myslím, že bychom neměli nacionalizovat tento problém. Samozřejmě, že je důležité chránit vklady Ehm, to není něco, co by bylo typické pouze pro jednu zemi, toto je společný zájem. A zároveň je to určitě určitý zdravý charakter našich bank. Víme, že v tomto sektoru jsme velice propojeni a proto musíme postupovat obezřetně. Ty návrhy v oblasti rizika nemůžou vést k tomu, že všechno změníme přes noc. Musíme samozřejmě pracovat na budování důvěry. A nyní, pane eh, předsedo, když jsem v podstatě od samotného počátku práce v této oblasti, jsem přesvědčena o tom, že komise musí hrát svou roli, která znamená na strážkyni smluv, musí stanovit konkrétní podmínky v této oblasti a zároveň je to harmonogram, který je důležitý. Já samozřejmě vím, že nám to trošku potrvá, pokud chceme, aby ta práce byla kvalitní, chceme, aby to bylo úspěšné a právě proto bychom měli obnovit i důvěru mezi námi. Především pokud jde o ten návrh třetího pilíře bankovní unie, za to bych vám velice ráda poděkovala. Děkujeme, paní Gulár, a nyní má slovo pan Karina jeden, paní Karina 1,5. Děkuji, pane Pane předsedo, když během finanční krize byly zachráněny velké banky penězi daňových poplatníků, protože ty banky prostě byly příliš důležité, příliš velké, příliš velké na to, aby padly, a protože kdyby padly, tak by sebou stáhly zbytek společnosti, Tehdy tedy byl proveden první krok, kdy se vlastně na nového poplatníka převaly tyto náklady. Ale my, když chceme chránit daňového poplatníka, tak musíme zabránit tomu, aby banky byly tak velké, eh, že pak donutí daňového poplatníka, aby je zachránil. Ale my jsme v tomto nic neučinili. Bankovní eh, unie tomu neodpomůže. Eh, I po kry, finanční krize evropský bankovní sektor ještě větší a ještě koncentrovanější. I nadále nemáme žádné právní předpisy, které by řešily ten při problém too big to fail, příliš velké na to, aby padly. Eh, banky mohou stále růst, větším tím větší, není nikdo jim v tom nebrání a bankovní unie tvrdí, že takováto rizika s velkými bankami již nebudou. Tato první zpráva o bankovní unii by byla dobrou příležitostí pro to, abychom se věnovali problematice příliš velkých bank, ale parlamentu to šanci nepochopil a nevyužil. A tak Eh, ani nekritizujeme pana Draghiho a jeho činnost. On je členem klubu ředitelů bank, podle proti ním by ale měl vlastně, proti ním že by měl zasahovat. To naprosto kritizujeme. A proto jsme také proti celé této výroční zprávě. Děkuji pan Gigold za zelené na minutu 30. Milé kolegyně, milí kolegové, pane komisaři, nejdříve bych chtěl říci, že je smutné, jak se tady někdo pokouší pomocí nepravd dělat stranickou politiku před volbami. Nejde, přesně nejde proto, aby za vklady ručili daňoví poplatníci. Přesně o to nejde. Nejde o to, aby daňoví poplatníci platili za to, když se řeší problémy z bankrotovaných bank. Bankovní unie slouží k ochraně bankovi, daňových poplatníků poplatníků tím, že vlastně by je chrání a za ty problémy bank platí vlastníci a další. Proto si myslím, že kritika paní von Storch nebyla vhodná, ale bohužel musíme nějakým způsobem strpět. Ale zvláštní je i ta kritika zleva na té zprávě. Mně by se bývalo líbilo, kdybyste bývala na té schůzce, kde se o té zprávě jednalo a tam nadnesla, co si o tom myslíte. To by byl vhodný postup. Není správné tady na plénu, když už je vše hotovo, kritizovat a během těch otevřených jednání, které pan Gualtieri vede velmi kolegiálním způsobem, jste tam nebyla. To je třeba tady říci. A ještě jednu věc komisi vítá mnohé, co jste již zrealizovali. Ale prosil bych o jednu věc. Ve zprávě máme mnoho bodů, které ještě nejsou v eh, součástí vašeho pracovního programu, abyste k ním, pane Hila, řekl příliš málo. Co uděláte proti stínovému bankovnictví? My vás tomu věře, eh, vyzýváme explicitně. Co uděláte eh, s regulační arbitráží mezi bankami a pojišťovnami, aby se to zregulo- zredukovali. A pak by mě zajímalo jedno téma velice. Jakým způsobem se staví k těm signálům, že mají být snížit eh, kapitálové požadavky, jak zajistíte to, aby se takovéto názory neprozadily, neboť nesmíme opakovat chyby z minulosti. Děkuji. Procedurální poznámka, pane předsedo. Překlad během uh, projevu pana Gigolda eh, tam bylo řečeno, že, že, že někdo řekl, že nepravdu, to je Le, to znamená lež. Je možné v parlamentu někoho nazývat lhářem? Je možné, že buď t, eh, překlad byl špatně, pan Gigol to neřekl, a pokud ano, tak mě, mohli bychom toto m, mm, připustit? Děkuji, pane předsedo. Já chci říci panu Gigoldovi, že německý čtí daňoví poplatníci jsou stále exponováni i s těmi dvěma pilíři eh, pana Hela. pokud by došlo k oddělení, tedy k separaci bank, stejně budou univerzální banky, které budou spekulovat a stejně, eh, současně zodpovědné za garance eh, vkladů. Nyní máme druhý pilíř, který zavedl koncepci pokud tedy někdo platí mzdy, tak je exponován, pokud tam není určitý limit nebo práh. Takže ten systém je stále křehký, zranitelný. My jsme jednali, aniž bychom řešili příčiny bankovní krize. Reagovali jsme jenom na výsledky, je to paradox. Bude to mít efekt na bankovní systém. Od 1. ledna eh, maximálně 40 v akcích, takže ten dohled, který teď děláme, nefungujeme, pokud se nebudeme zaměřovat na úvěry a rizika. Deutsche Bank nebo francouz, německé banky, Francouzské banky. První pilíř musí být tedy separace bank. Děkuji, pan Vali. Pan Mono, máte slovo. Dobrý den, pane komisaře. Když se podíváme na rok 2015, pokud je o bankovní unii, vy se snažíte opět zachránit lobby a fungovalo to vlastně až do dnešní doby. Vaše legislativa v podstatě prošla za zády našich lidí. Ratifikace bankovní unie skutečně proběhla, aniž by vůbec naši lidé o tom věděli. Tento systém samozřejmě je nefunkční. Naši klienti bank jsou v pasti a musí subvencovat konečnou fakturu. To Toto je opravdu šílené. V podstatě vlastně dochází k odcizení suverenity národních bank. Toto je určitá totalita bankovní pro záchranu eura. Pokud jde o třetí pilíř, ochrana Eh, našich pladů. Toto je v podstatě záležitost, která bude přijata až někdy za 8 let, ale možná nikdy, protože Německo si to nepřeje. Viděli jsme to například i v roce 2015, když došlo k té situaci v Itálii, kde většina klientů byla zrujnována, někteří dokonce se za sebe vraždili. Toto je ultraliberální politika, představuje lobby bankovní. Jediné řešení je konečně uh, ukončit tuto univerzální banku, protože tato unie bankovní je opravdu mašinou pro ničení našich lidí a pouze zhoršuje celou situaci. Ovšem hněv našich suverénních lidí roste proti vám i ostatním vašim kolegům eurokratům. Děkuji. Děkujeme a nyní to je pan Zarianopoulos za nezařazené. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo. Bankovní unie umožnila ozdravit celý systém v této oblasti, ale zároveň eh, podle mého názoru ohrozila naše stradatele. Vidíme, eh, jak geometrickým nárůstem dochází k eh, ochudobňování naší populace a k Eh, čím dál tím větší nezaměstnanosti. Bohužel nedošlo k nějakému snížení zátěže na naše domácnosti, čili tolik asi k výsledkům bankovní unie. Vidíme zde čím dál tím více draže, naši lidé přichází o svůj majetek a musí v podstatě posilovat ztráty bank. Vy se snažíte posílit tento systém vlastními zdroji, určitými zárukami, určitým pojištěním, které by samozřejmě měly takové, proti takovým situacím bojovat. Ovšem, bohužel, to bude náš lid, který bude muset zaplatit za tento kapitalistický systém. Čili musíme konečně proti kapitalismu a jeho moci bojovat. Děkujeme. Pan Balc, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Zpráva o bankovní unii je takový přehled za minulý rok. Je jasné, že ve všech třech pilířích bankovní unie je ještě mnohé, co musí být dokončeno, ale dříve, než budeme toto unii dále budovat, tak musíme nejdříve dokončit a zjistit, co tedy již bylo hotovo a co je uděláno. A tady zejména členské státy musí implementovat a transponovat to a komise musí lépe dohlížet a vyvíjet nátlak na členské státy, neboť pokud základ bankovní údaje nebude stabilní, tak každý dům, který na něm postavíme, nakonec bude velice vratký. A já tady vidím s velkými obavami to, že jsou tady takové proudy, které by chtěly větší flexibilizaci pravidel a větší zespolečnění rizik. Dámy a pánové, nejdřív musíme pravidla prosazovat, která jsme již přijali. A máme tady například eh, E, ty zásady, které se týkají toho, aby věřitelé byli účastní. Dobře, toho jsme, e, to jsme rozhodli tak, aby tedy se občané museli ručit za rizika bank. Potřebujeme konsekventní provádění e, toho, že se tedy věřitelé zapojí, chceme chránit daňového poplatníka. A to je cílem naší frakce. Vyzýváme komisi, aby Eh, zrealizovala to, co oznámila ve sdělení o bankovní unie. Potřebujeme další snížení rizika v bankovním eh, sektoru, to je podle nás nezbytné. A pane komisaři, eh, od vás v tomto požadujeme legislativní návrhy. Potřebujeme mít stabilní, efektivní bankovní unii, jsme ochotni se do práce na ní zapojit, ale před námi je skutečně ještě velmi, velmi mnoho práce. Děkuji. Děkuji, pane Balci. Tady mám ze strany pan Vali modrou kartu. No, pana Vali, prosím, pane Vali, děkuji, děkuji. Pane Balci, že jste ochoten odpovědět na můj dotaz. Pan předseda, pro vaši informaci, povolím pouze jednu modnou kartu na řečníka, protože v opačném případě bychom příliš prodlužovali naši debatu a nevyšlo by hlasování. Nyní byla zavedena pravidla pro banky. Od roku 2013 jsou státní subvence zakázány, ale v Itálii došlo k řešení krize čtyř bank a komise postupovala velmi přísně. Proč není tak přísná, když jde o problémy bank eh, například v Německu? Pokud by komise postupovala stejně přísně jako v Itálii, tak by v Německu tu onu banku Nordbank musela také tedy vlastně nechat zbankrotovat, protože tato banka dostala státní pomoc, takže na severu si země mohou dělat, co chtějí, a na jihu ne. Děkuji. Nejdříve bych chtěl říct, že překlad byl poněkud eh, ne zcela jasný, ale já chci říci, že si myslím, že přísný přístup k italských bankám je naprosto přesný, ale to tež je správný, ale to tež musí platit pro všechny další banky, ale jinak jsem to názoru, pane Koloko, Vali, že tuto otázku byste měl položit panu komisaři Hillovi, který tady dnes je a za komisi může hovořit. Já si myslím, že komise v případě italských bank jednala zcela správně. Děkuji mnohokrát. Děkuji nyní pan von Weissecker na minutu a 30. Děkuji. Děkuji eh, Robertu Altierimu za vynikající zprávy, která má hlavní tedy poselství, že sklenice je poloplná, nikoli poloprázdná, co se týče bankovní unie. Hodně toho bylo dosaženo, ale pouze poloplná, protože ještě zbývá spousta práce, aby eh, to fungovalo. A protože je sklenice poloplná, tak regulační revize komise, která se plánuje, by nemělo být eh, výzva ke, eh, k kroku kům zpátky, ale jako revize, která by nám pomohla doplnit tu sklenici. Ty výzvy jsou zjevné. Problém nesplácených úvěrů ještě nebyl plně řešen v rámci bankovní unie. Kapitalizace zůstává nerovná, systémové banky, nejsou vždy plně uspokojivé a to je jeden z důvodů pro důvodu nedávných turbulencí na trhu. Návrhy strukturálních reform bank musí být plně implementovány, nikoli rozmělňovány, takže vůbec nebudou poznání. Dále je potřeba dostatečné euro, aby 8 na bail-in ne, nerušovalo systém, ale chránilo daňové poplatníky. Ehm, pojištění vkladů musí být implementováno s ohledem na národní specifika se zajištěním toho, že to půjde eh, ruku v ruce s dalším snižováním rizik bankovnictví. Je důležitým prvkem je kredibilní strategie eh, eh, omezování stá- angažovanosti států. Tato um, zpráva nám dává dobrá doporučení, jak doplnit tu poloplnou sklenici. Ještě tady otázka na modrou kartu pana Weizsäckera, eh, pana Wolfa. Souhlasíte? Děkuji, pane Weizsäcker. Jednoduchá otázka. My máme zprávu o bankovní unii. Je váš ná, i vaším názorem, že je jenom jedna cesta, jak se starat o banky v unii, a to je bankovní unie, a mohly být i jiné možnosti k dispozici pro zlepšení růstu pracovních míst, inflace, které by se daly využít e, místo bankovní unie? Prosím. Zlepšování bankovní unie není ani nutná, ani dostatečná podmínka pro ekonomický růst, ale je to důležité pro dlouhodobé zdravé fungování naší ekonomiky a proto je důležité, to důležité pro udržitelný růst. Jak víte, ne všechny státy v EU jsou součástí bankovní unie nebo členy eurozóny a proto máme trošku problém, jak víte, mezi požadavky eh, měnové unie v souvislosti s bankovní regulací a požadavky vnitřního trhu, což eh, díky čemuž je práce našeho výboru velmi zajímavá. Děkuji, pan Lunes, na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tato zpráva o bankovní unii zahrnuje mnoho důležitých a velice užitečných témat. Jednak je to kritický pohled na zátěžové testy, bank v eurozóně. Podíváme-li se na to, k čemu došlo v roce 2011, Dexia například selhala v tomto zátěžovém testu a víme, jak to dopadlo. Pokud chceme, aby naše banky byly v Evropě mocnější, silnější, musíme mít rovněž k dispozici dostatečné kontroly, dostatečné mechanismy a právě toto je věc, o které diskutujeme i v Evropském parlamentu. Například je to program pro záruky evropských eh, vkladů. A právě proto v tomto ohledu je dnešní téma nesmírně důležité. Je mi ovšem líto, že tato zpráva mm, trochu kreslí takový růžový obrázek. Například eh, to byly ty nekvalitní úběry v jižní části Evropské unie, kde tyto země musely bojovat proti těmto nekvalitním úvěrům. A to znamená, že v podstatě bychom měli reagovat především na politiky pana Dragiho. Děkujeme. Na jednu minutu další kolega, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych rovněž poděkoval panu komisaři a poděkoval za úžasně odvedenou práci panu zpravodaji a sínovým spolu zpravodajům. Mě líto, že zde zazněly některé podivné poznámky Nevím, zda je to proto, že lidé nemají dostatek informací o tomto tématu, protože to, co je jasné, podle mého názoru je to, že bankovní unie je nejhmatatelnějším úsilím renacionalizace v této oblasti a zároveň zvýšení důvěry našich občanů a zárukou prosperity našich eh, lidí do budoucna. Vím, že je to technicky nesmírně náročné téma, komplikované téma, Ovšem je zásadní, abychom naši veřejnost informovali o tomto tématu. Toto je základ demokracie, musíme to provádět velice rychle, účinně a žádám komisi, aby přijala jasné kroky v tomto ohledu. Děkujeme. Vážený pane Kalvete, je zde modrá karta. Souhlasíte? Pan Sany by vám rád položil otázku. Akceptujete tuto modrou kartu, takže prosím, pane Sany, máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený kolego. Souhlasím s tím, kdy říkáte, že bankovní unie je velká vymoženost, ale ještě není dokončena. Já bych eh, se vás rád zeptal na to, zda pokládáte také za velký úspěch eh, skutečnost, že, že by tedy měla vzít nějaká ochrana síť eh, pro úvěry. Děkuji. Já si myslím, že je to úspěch. Ano, je to úspěch, zkušenost, že se začalo na tom pracovat. Mělo bychom učinit více a jednat rychleji. Pan Urbán Krespo na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Pět let eh, po propuknutí krize banky dostali asi 700 miliard veřejných prostředků, což jsou to pět rozpočtů, pět ročních rozpočtů Evropské unie. Navzdory tomu některé banky měly nadál obrovské problémy. Zjistilo se, že jsou naprosto neschopné fungovat, ale Nedochází nyní k tomu, že by byly oddělovány velké banky. Takže velké banky opět představují obrovské riziko a mohou nás uvrhnout do další finanční krize. V jeho evropských zemích byly provedeny velké reformy, ty reformy byly těm zemím vnuceny, byla porušena svrchovanost těchto zemí a tyto země byly uvrhnuty do chudoby. A v červnu 2015 byly uzavřeny řecké banky, což mělo katastrofální dopad pro řeckou ekonomiku a svrchovanost tohoto státu a o tom se nehovoří, to se zamlčuje. Takže veškeré ty instituce jednotného dohledu jsou nebezpečím pro suverenitu a stabilitu v celé Evropě a proto je potřeba na této situaci něco změnit. Děkuji, pan Wolf, na dvě minuty. Děkuji. E, před dlouhou dobou, než člověk přistál na měsíci, než přišel internet a mobily, i před e, v soutěži e Eurovision, tak se objevilo eh, nové impérium. Spojené státy evropské. V tomto novém impériu eh, je potřeba nová měna, nová banka, Evropská centrální banka. Tato banka zlepší produktivitu, zaměstnanost, příležitost tě pro evropští občané. My jsme se tady dospěli až k dnešnímu dne. Máme nezaměstnanost 11%, nezaměstnanost mládeže v mnoha zemích 30%, klesá HDP, klesá produktivita. Svět se změnil, ale Evropská unie a její ideje zůstaly trčet v minulosti. Eh, je velice talentovaní lidé jako vy, pane komisaři Hill, se snaží eh, realizovat starou myšlenku ze staré minulosti v moderním světě, což všechno by mělo vést k jednomu řešení. Myslete na země mimo eurozónu, které prosperují, eh, které mají lepší nápady než ty, které napadají vás. Pan Wolf, jedna otázka. Pan Kan Hackmark. Hmm. Děkuji. Vy tedy eh, hmm, chcete se vracet do, do doby 1066 bitva u Hastingsu, ale pak přišli vikingové. Všechny, pro, všechny problémy přichází z Bruselu, ano, ale když se podíváte na problémy Británie, ne, Nebyl to spíš Blair a Brown než Brusel, který způsobili problémy v Británii. A nebylo by dobré, kdyby banky v, na evropském trhu eh, aby nepodléhaly džungly různých regulací, ale aby byla jedna společná. Preferujete džungly různých národních regulací eh, proti jedné, jednotné, která by otevírala trh? Pan Wolf. Vždy rád odpovídám na vaše otázky, pane Hockmark. Co je důležité, je, že vy říkáte džungle. Já říkám konkurenční regulace na světě. To vedlo k tomu, že v eurozóně je vysoká nezaměstnanost, negativní inflace, téměř deflace, nízká produktivita. Státy jako Velká Británie mimo eurozónu mají flexibilnější, konkurenceschopnější bázy a tam je větší růst, zaměstnanost i produktivita lepší, než je tomu v Evropské unie. Otázka, kterou si musíte položit, když budete mít jedny pravidla, proč, by ty, proč ty jedny pravidla ničí Evropu, přičemž ty, co mají konkurenční eh, pravidla, se zlepšují na celém světě. Pane Rebega, na jednu minutu. Hlavní problém, kterému čelíme bankovní unie, je převod k odpovědnosti jednotnému mechanismu dohledu. Vidíme, co to znamená, když nemůžete rozhodovat doma a musíte čekat na centrální rozhodnutí z Bruselu. Já upozorňuji na to, že každý členský stát má různý trh bankovnictví, záleží to na standardech chování spotřebitelů. To je důležité eh, zdůraznit, jaké nástroje jsou k dispozici stále členským zemím, aby mohly nezávisle řešit krizové situace. Druhý problém je ekonomický rozdíl mezi členskými státy. Bankovní unie nemůže být dokončena, než komise splní svůj cíl, aby životní úroveň byla eh, více stejná. Pokud bankovní krize v členských zemích, tak národní banky sami s tím to musí řešit. Mají s tím historické zkušenosti, které potřebují na řešení domácích problémů ve svých členských zemích. co? jedna minuta, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Bankovní unie je nástrojem integračního procesu, jež má za cíl vzít hospodářskou a ekonomickou a finanční krizi jako záminku pro to, aby se posílil evropský integrační proces. Ve zprávě pěti předsedů se hovoří o tom, že hospodářská a mě nová unie má mít dále prohloubena a dokončena, zatímco já jsem toho názoru, že HMU není funkční, nemůže fungovat, protože prostě není možné sladit tolik naprosto rozdílných zemí. Hospodářská a měnová unie se stává ze zemí, které jsou věřiteli a které naopak jsou dlužníky a je jasné, že tento model nemůže fungovat. Jednotná Evropa nemůže v této oblasti být funkční, neboť neexistuje v této oblasti jednotné politické vedení evropské. Děkuji, pan Langen. Děkuji, pane předsedo. Zpráva je dobrá, byla na ní odvedena dobrá práce, říká se tam, že některé věci byly pozitivní na bankovní unii a rovně, ale je tam, myslím, nedostatek kritiky v té zprávě. Začnu prvním bodem oddělení eh, měnové politiky a politiky dohledu nad bankami není. Potřebujeme změnu smlouvy. K čemu to vede, vidíme. Eh, kvóty vlastního kapitálu v celé Evropě byly navýšeny, ale uvěrování zejména na jihu Evropy se snížilo. Další věc, velké banky a malé a střední banky mají stejné podmínky, musí dodržovat stejná kritéria. Tak to jsme to ale neplánovali, ale nyní se to stalo praxí. A k tomu, čemu vede tento, by tato obrovská byrokracie, to ukazují například úvěry, kde třeba hlásit ECB každý úvěr vyšší, na, vyšší 25 tisíc eur, no to je přeci směšné. A pak tady nemáme um, hodnocení rizik pro státní dluhy, to v té zprávě také není dostatečně zmíněno. Pan kolega Giegel se tady věnoval svému oblíbenému tématu, že chce stejné podmínky pro finanční služby a pojišťovnictví, když to jsou naprosto rozdílné věci a my jsme v legislativě rozhodli něco zcela jiného. A proto tady na závěr připomínám na to, jak to celé vzniklo. Bankovní unie vznikla, protože Španělsko nechtělo do záchranného fondu a e, Francie, Belgie a Lucembursko využili této příležitosti proto, aby zachránili banku Dexia. A já si vzpomínám, že pan Almunia během 24 hodin schválil státní pomoc pro Dexiu ve výši 24 miliard eur a nyní to má být celé zajištěno pomocí systému jištění vkladů. To je podle mého názoru naprosto nesprávná cesta. Děkuji. Máme tady, máme tady žádost o modrou kartu, ale žadatel je ze stejné frakce, takže to neodpovídá duchu postupu modrých karet. Je mi líto, paní Beres. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já souhlasím s panem Belcem, když říká, že musíme pokračovat v tom, co jsme zahájili. Protože pokud nebudeme v tomto úsilí pokračovat, tak podle jedného dobrého řešení děláme dostatečně, abychom byli um, kritizováni, ale ne dostatečně, abychom byli pochváleni. A když teda máme jít opravdu až do konce našeho úsilí, tak, milí kolegové, kolegyně, ještě nám něco chybí. Nejenom to, o čem jste hovořili. To, co potřebujeme, je určitý backstop, to znamená taková tam eh, jednak záruka našich vkladů a jednak taková ta nejzaší mm, akce, protože jinak se to obrátí proti nám. Skutečně si myslím, že bychom měli společně a opravdu velice odhodlaně postupovat tímto způsobem. Vidíme zde rozpravu, která hovoří o redukování rizika, které poté bychom měli sdílet. Ovšem za tímto pozitivním názorem je skrytá otázka zadluženosti státu. A ta je velice důležitá. Někteří spíše chtějí mezinárodní přístup, reakce na tento problém a chtějí tudíž eliminovat eh, jednak eh, převzetí státních dluhů udržitelným způsobem. A pro tyto lidi, nebo tyto lidi v podstatě vlastně odmítají eh, nástroj, který by umožňoval boj bojovat eh, proti spekulacím. A tím by byla, tím by byla například eh, daně z mm, bankovních transakcí. V takovém případě si prostě musíme jednu tuto možnost zvolit. Děkujeme. A nyní má slovo paní Rojnen na jednu minutu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Opětovně budeme muset zaplatit eh, faktory za Jižní Evropu a je jasné, že pokud eh, zavedeme tento systém společné, společných záruk eh, vkladu, tak budeme čelit podobné situaci. Já si myslím, že nejdůležitější ve všech bankovních aktivitách je důvěra. Naši občané prostě nebudou ukládat eh, ani euro na svůj účet, pokud si nebudou jistí tím, že toto euro tam zůstane. Bankovní sektor na bankovní sektory na severu Evropy se liší od jižních Eh, mm, států, rizika jsou jiná a společný systém chránění vkladů by samozřejmě mohl obnovit důvěru i v těch zemích, kde je situace kritická. Právě proto ale já jsem z těchto důvodů jsem proti této zprávě pana Gualtierio. Děkujeme. Pan Matias má jedno, paní Matias má... Eh, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, když tady hovoříme o tom, že je třeba zaplatit fakturu zemí na jihu, tak si vzpomeňte na to, jak vypadala vlastně transparence peněz z jižních zemích, eh, například proto, aby se zachránila eh, například Německá komerční banka, byly to obrovské částky z peněz daňových poplatníků, které byly takto jak se zakopány v evropských bankách a můžeme to ospravedlnit, no můžeme si položit otázku, jak tedy vypadá to, co dělá Evropská unie. Tady se hovoří o tom pilíři záruka vkladu, že je to velice důležité, ale s tím se teprve začíná. A jak vypadá jednotný mechanismus řešení problémů bank? Ten je nedostatečný. A je to takový přízrat někde v dáli. A když tady podíváme se, jak vypadá jednotný orgán dohledu, který uh, již vstoupil v platnost, tak to nemá smysl ani o tom hovořit. Už to asi 12 měsíců fungují, když to bylo potřeba, tak nefungovaly. Podívejte se na to, co se stalo v mé zemi s bankou Baniv, ta zbankrotovala. Hm, a vlastně nikdo si to ani nevšiml. Vůbec nám nikdo není schopen vysvětlit to, co, k čemu tam vlastně došlo. Takže tady je vlastně taková klamavá reklama, co se týče té bankovní unie. A prosím, skoncujte s ní, skoncujme s ní. Děkuji. Kolegyně a kolegové, měli bychom dokončit práci, kterou jsme zahájili a bankovní unie byla jednou z největších vymožeností za minulé volební období. Jde o to, že občan již nemusí platit za to, když banka na sebe bere neodpovědná rizika. A Tři pilíře bankovní unie, myslím si, jsou zásadní a tady je důležité obnovit důvěru členských států, neboť ta byla poškozena. Neměli bychom dělat, jako kdyby národní systémy pro zajištění vkladů stačily. Tak tomu není. Měli bychom co možná nejrychleji zavést třetí pilíř ale k tomu je potřeba nejdříve obnovit vzájemnou důvěru, neboť dohody z obou prvních pilířů ještě nebyly dostatečně implementovány. Proto bychom neměli třetí pilíř stavět na písku. Měli bychom e, konsekventně dokončit naši práci s obou dvou prvních pilířů a neměli bychom tady e, dávat do nějaké špatné pozice jednotlivé věřitele či jednotlivé členské státy. Jsem pro třetí pilíř, ale musí to provedeno, být provedeno správným způsobem. Máme tady otázku, paní Delage, akceptujete tady, prosím tedy? Pan Mono. Já chápu vaše argumenty, ale otázka, kterou bych chtěl položit následující. Neustále opakujete o tom, že teda naši daňoví poplatníci budou muset zaplatit neustále. Ovšem například někteří ani nemají takové um, účty, nebo například v Itálii v prosinci 2015 v bankách, které selhaly, prostě museli zaplatit klienti. To je vlastně, eh, to znamená, že klienti bank museli zaplatit. Ano, samozřejmě já tomu rozumím, je tomu tak a máme eh, zde mm, pravidlo, které se týká 200 tisíc, úrovně 200 tisíc eur, které by měly být garantovány, pokud banky jsou neodpovědné, poskytnou klientovi eh, obrovskou nějaké rizikový produkt, tak je to samozřejmě problém spojený se spotřebitelský problém. Pokud jakýkoliv členský stát, já jsem je nezmiňovala, by začali obcházet systém bail-in, aby se, zrizik, aby se omezilo morální riziko, tak to znamená, že vlastně nechtějí bail-in, ale chtějí, aby daňový poplatník zaplatil a aby zaplatil stát. A já si myslím, obávám se, že některé Členské státy samozřejmě nechtějí platit tyto účty a chtějí, aby to zaplatili jiné eh, státy. Právě proto bychom měli budovat třetí pilíř. Děkuji, Pan Fernández má 1,5 minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodaji panu Gualtierimu za úžasnou zprávu. Myslím si, že se mu povedlo opravdu schrnout veškerý ten pokrok v této oblasti budování bankovní unie. Je to ohromný evropský projekt, evropský projekt, který umožnil stabilizaci eurozóny v posledních letech a zároveň připravil základy pro oživení a silnou fiskální politiku budeme v tomto úsilí pokračovat, kolegové již se o tom zmínili a proto jsem rád, že je v Evropském parlamentu jasná většina, která podporuje budování třetího pilíře, to znamená zajištění vkladu. Měli bychom i v tomto třetím pilíři pokročit rychleji, než eh, to eh, udává stávající časový harmonogram. Zároveň musíme revidovat právní charakter veřejného zadlužení, redukovat rizika, supervize, dohledy nesmírně důležitý. Tyto finanční instituce musí snížit rizika, musí zajistit větší transparentnost a zajistit vklady. Ale zároveň bychom se měli zabývat definicí veřejného zadlužení, reakce na toto zadlužení. Toto je právě jeden z úkolů bankovní unie. Čili pokud se nám to nepovede, nebudeme schopni dokončit budování bankovní unie. Nemůžeme říci, že prostě zde máme bankovní unii a pokud jde o garance vkladů, že tam budou platit jiná pravidla v celé unii. Takže ještě jednou děkuji a těšíme se na další spolupráci. Jonas, je zde dotaz, je zde modrá karta. Pani Langen, akceptujete tuto kartu? Pane kolego, řekli jste, že bankovní unie je obrovský úspěch, ale nyní máme problémy. Totiž to, že měnová politika a bankovní dohled nejsou odděleny a Evropská centrální banka nyní slišťuje, jak vysoká jsou rizika. A proto chce omozit mm, hotovostní peníze, to je jedna práva, na druhou straně chce tedy z, z, jak si, ze systému odvést eh, ty bankovky na 500 eur. Vidíte to kriticky nebo jako úspěch, že ECB nyní eh, vlastně chce zavést negativní eh, úvěrové, eh, promiňte, sazby, protože se ne, hospodářství nevede dobře. Děkuji. Děkuji. Um, bankovní unie správným směrem a problémy byly přítomné v mnohých zemích, i ve Španělsku dohledy autonomní při realizaci měnové politiky. Problémy, které máme s ekonomickým oživením eurozóny, nevyplývají z problému měnové politiky, ale protože nemáme fiskální pilíř v eurozóně a že celá eurozóna se nezavázala v některých zemích, které mají i nadále rozpočtové přebytky, a to obrovské na běžném účtu, což potom stěžuje východisko krize v jiných Eh, ekonomika. Děkuji. Prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám velice málo času, takže pouze několik dotazů. Teoreticky tato iniciativa, která se týká systému zárok vklad, je z pohledu eurozóny samozřejmě logickým následkem v práci nad jednotlivými prvky bankovní unie. Ovšem jsou zde otázky, pokud jde například eh, o společný fond záruk těchto vkladů, pokud jde o jednotlivé příspěvky ze strany státu, protože je pravděpodobné, že náklady tohoto systému budou na bedrech klientů našich institucí. Když se podívám na Polsko, je to země, která mm, má hodně zahraničního kapitálu na vnějším finančním trhu a proto si myslím, že to ta, tyto akce na straně institucí nejsou výhodné, protože klienti bank budou muset nést na sobě eh, na svých bedrech eh, tyto náklady, přestože Polsko není součástí bankovní unie, není zde žádná záruka toho, že riziko nákladu Eh, které je spojené se špatným řízením a úpadkem bank v jiných zemích, nebudeme muset nést my na našich bedrech. Eh, děkuji za pozornost. Děkujeme, pan De Mazi, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, hrozí nám nová finanční krize. Kasino roste rychleji než reálná ekonomika, protože tady máme levné peníze centrálních bank a velice bohatí lidé taky nevědí, kam s penězi, když máme negativní úrokové sazby. V Itálii se oběsí jeden důchodce, protože on kvůli bance ztratil veškeré své životní úspory, což je eh, vlastně to, že bankovní dohled nekoná správně. Musíme chránit malé stradatele, ne, takže tady vytvoříme nějaké nové unikové cesty jestli eh, Pokud budou tedy ručit akcionáři a banky, tak to bude důvěryhodné, pokud dojde k oddělení eh, takových těch časových bomb, jako jede Deutsche Bank. Je třeba, aby se oddělil jasně normální bankovní obchod a investiční bankovnictví, tak aby nevznikala ta obrovská rizika pro střadatele, nepotřebujeme banky ve formě kasín, protože pokud je budeme mít eh, i nadále, tak nemá smysl mít záruku vkladu. Záruka vkladu je smysluplná pouze, pokud dojde k oddělení bank. Děkuji. Pan Hockmark na jednu minutu. Pane mm, předsedo, Především ke kolegovi, který si přeje tu fragmentaci, vy byste mohl dělat kampaň s tím, že chceme více byrokracie, že byrokracie je lepší, něco takového. Já se snažím jenom radit, poradit. Co se týče tady diskuse o bankách, díky zpravodaji, hlavní problém v Evropě není nedostatek regulace v bankovním sektoru. Naopak, my nyní dochází k přizpůsobení rozhodnutí, které jsme přijali, které nyní vstupují v platnost, ale my e, máme nedostatek růstu, nedostatek investic. Z tohoto hlediska bránit bankám, aby investovali, dělali trhy, Eh, likvid, vytvářeli likviditu, tak to by vedlo k ještě větším problémům, protože žádná regulace nemůže nahradit nedostatečný růst a nezaměstnanost. Nevyřešíme problém tím, že oddělíme banky, proto není většina. Pane Okmar, mám tady eh, otaz na vás od paní Ferreiry. Pane Heckmark, děkuji vám za eh, práci, kterou jste odvedl. Moje otázka se přesně toho týká. Bail-in. ERD, e to znamená náklady pro majitele banky. Víte, že velká část evropského bankovního průmyslu je před tímto chráněna, především německé banky, protože existuje eh, systém, který eh, s takzvaným privátním financováním je chrání před aplikací bail-inu. Není transparentnost v eh, mechanismu státní pomoci, který se takto zavádí na trh. Víte to? Sledujete to? Vadí vám to? Děkuji vám. Děkuji za vaši otázku, paní Ferreira. Především ta myšlenka bail-in je taková, že daňový poplatník nemusí platit za ztráty. V této legislativě, kterou, za kterou jsem byl zodpovědný v tomto parlamentu společně s vámi a dalšími, tak říkám, že společně jsme revitalizovali kapitalismus bankovnictví. Já vám za toto úsilí chci poděkovat. Ale to znamená také v Německu, Švédsku, Portugalsku že žádné peníze daňových poplatníků nepůjdou do bank, dokud nevyřešíte těch 8%. Ale jak to je rozdíl? Pak bude následovat follow-up, uvidí se, co se děje. Ne všechny členské zájem, státy přijímají tu legislativu, je to důležité v Portugalsku, Itálii, Německu, Švédsku. Pane Hockmark, Hockmark přerušen, pan Marias na jednu minutu. Děkuji. Hm, jednotný mechanismus dohledu v rámci bankovní unie by měl údajně přispět k stabilitě finančního systému, ale není dostatečný pro to, aby se mohla zajistit sanace bank. Takže to vede k eh, vyplácení veřejných prostředků pro sanaci bank, zatěžuje to členské státy a nezaměstnaní mají příliš malou podporu. My tady máme nové požadavky kapitalové na banky, tím jsme dále zatížili a ve třetím memorandu dochází k privatizaci dalších bank, což znamená, že chudý občan opět si musí utáhnout opasek a banky chtějí být zachráněny, byly zachráněny a nyní se prodávají takovým těm velmi agresivním fondům, které eh, potom věřitele, pokud neplatí, nechávají eh, vlastně mm, eh, uvést do bankrotu. Otázka pana Bonana, panu Mariasovi, prosím, pan Bonano. Chtěl jsem se zeptat pana kolegy na to, zda je toho názoru, že ve světě, který je čím dál tím více globalizovaný, by bylo asi Podnější mít méně malých národních bank než mnoho velkých, neboť vidíme, ty, že malé regionální banky jsou čím dál častěji absorbovány velkými bankami. Co je tedy podle vás vhodnější? Máte nějaké řešení na současnou situaci, pan Marias? V Řecku je situace taková. Malé banky, které poskytovaly zejména úvěry hypotéky, pro ty bylo zvoleno řešení, které nemůžeme akceptovat. Mnohé z nich by bylo možné zachránit, kdyby k tomu byly vydány odpovídající prostředky, ale nedošlo k tomu, byly sanovány, takže vlastně již neexistují, byly smeteny. Já si myslím, že je důležité, aby banky, eh, zejména takové ty kampeličky, eh, by měly mít podrobeny specifickému dohledu, protože velmi přispívají i reálné ekonomice a situace v Řecku. Tam se projevilo, že trpějí zejména občané, soukromí občané a tady se vyhodilo 30 miliard eur. Pan Stolejan. Děkuji. Děkuji paní Gualtierimu za tuto zprávu a všem, kdo přispěli k této vynikající zprávě. Také chci poděkovat komisaři Hillovi a celé komisi za to, že konečně máme legislativní návrh, který e, se týká třetího pilíře bankovní unie, což je to nejobtížnější. To je mm, systém pojištění vkladů. Chci zdůraznit, že mě překvapilo, když e, překvapila deklarace Eh, předsedů významných evropských bank, kteří měli pocit, že snahy eh, směrem k bankovní unie by neměly eh, pokračovat, že EU má dostatečné problémy, čelí dezintegraci. Myslím, že potřebujeme dále jednat s těmito bankami, těmi jejich prezidenty a vysvětlit jim, že bankovní unie je nutná. Já chci zdůraznit, že v mé zemi banky již jsou již mají dost prodáv, od prodávání e, eh, 10% nominální hodnoty nesplacených úvěrů a mají problémy e, poskytovat úvěry především na bydlení. Dámy a pánové, mm, toto měl být původně dohled. My jsme si mysleli, že čím více eh, lidi se budou těch bankách mluvit, tak tím lépe. Teď je zjevné z hlediska německých střadatelů a penzistů, že tady čelíme komunitarizaci rizik. To znamená, že německý střadatel eh, také spoluručí za eh, zahraniční banky. Eh, to je stejné, jako když všichni jsou zodpovědní za všechno, tak nakonec není zodpovědný nikdo. Tato bankovní unie je, její uspořádání je nezodpovědné Ceterum Cenzel, ostatně soudím, to znáte, euro v Evropě vede jenom k problémům a mělo by se zrušit. Pan Ferber, vážení komisaři, komisaři, dámy a pánové, když mluvíme o bankovní unii, musíme kriticky konstatovat, že směrnice o řešení bank není implementována ve všech členských zemích prostředky pojištění vkladů nejsou eh, implementovány a už se dělají nové návrhy, takže já bych prosil, abychom zajistili, aby ta pravidla, eh, která již byla schválena, byly ve všech členských států implementována a aplikována předtím, než budeme dávat další návrhy, eh, například ten špatný návrh na EDS. Další bod je přiměřen, princip přiměřenosti. Ne každý problém, malý problém v Evropě musí se řešit evropským dohledem. Například příspěvky k, do eh, fondu eh, rezoluce, kde je představa, že velké banky by mm, platily méně a malé více. Dále směrnice CED 4, ty, to by platilo pro nejmenší banky v Evropě. Uh, a pak um, datová banky, které vůbec negenerují uh, žádnou přidanou hodnotu. Na tom je třeba ještě pracovat dříve, než přijdou nové návrhy. Nyní má slovo paní Hybner, prosím, jedna minuta. Bankovní unie, pane předsedo, je podle mého názoru nejdůležitějším evropským projektem, který vyplývá z našeho společného období reflexe týkajícího se krize. Bail-out, bail-in, bail-in by, bail-out by se měl změnit na bail-in. Ovšem, samozřejmě, že to sebou nese nové požadavky, pokud jde o eh, kapitálové účastníky, došlo k určité adaptaci, určitým úpravám, ovšem tyto změny ještě nebyly asimilovány Nejdůležitější výzvou je lépe komunikovat o tomto novém systému s našimi investory a jinými účastníky trhu. Především retailoví investoři by měli být informováni, protože ty jsou nejohroženější, měli by lépe chápat svá práva i povinnosti v rámci nového režimu bail-in. Zároveň vidíme ohromné rozdíly jakým je EBRD směrnice implementována, především v oblasti ustanovení například určitého postupu zaplacení těch dluhů jednotlivým věřitelům a bankám. Tento systém by samozřejmě měl zlepšit důvěryhodnost pravidla by byla jednotnější v případě, že se nám povede dosáhnout lepší harmonizace v této oblasti. Děkujeme, říká pan předseda. Tím se dostáváme k části Catch the Eye. Pan Mavrides má slovo jako první. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a velice blahopřeji panu zpravodaji za tuto velmi důležitou zprávu a nejdříve bych rád poukázal na to, že dříve, než jsem odešel do politiky, jsem slyšel, že v Evropské unii platí společná pravidla. Ale ta pravidla nejsou naformulována nestranicky. A k čemu nyní dochází? Když byla naplánována bankovní unie, pane komisaři, tak byla smysluplná pouze jako unie se třema, třemi pilíři, to znamená i se zárukou vkladů. A na slyšení se také uvedl, že bez třetího pilíře bankovní unie je nejenom ne nedokončená, ale také nevýhodná pro členské státy a právě pro mladé střátele. Takže je třeba zaručit zásadu rovného zacházení. A ani banky samotné nemají stejné šance. Čím déle budeme čekat na třetí pilíř, tím horší rizika. Pan Čpák. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, bankovní unie je skutečně velmi obtížná zkouška, před kterou stojíme. A připojí se k tomu, co bylo řečeno, jinak si myslím, že tak jako v politice to je běčné, musíme začít tím, co je realita. Realita je eurozóna. A proto ty komentáři od kolegů z LCR, že eurozóna je problém, jsou mi poněkud cizí, nebo tě třeba eh, podívat se na to, jak ze současné reality uděláme řešení. Eh, finanční eh, oblast je tady proto, aby sloužilo reálné ekonomice. Na to jsme trochu zapomínali během skandálu a bankární krize. Udělali jsme právem novou regulaci a pane komisaři, já jsem vám vděčný za to, že silněji se chcete zaměřit na to, jak můžeme podpořit finanční hospodářství, aby bylo skutečně schopno sloužit reálné ekonomice. Na to se musíme zaměřit a děkuji panu zpravodaji, protože to ve své zprávě také zmiňuje. Děkuji pan Viegas. Děkuji. Tato bankovní unie nic neřeší. Jednotný systém není účinný. Systém pro řešení problému bank a ten fond jsou také nedostačující. Není to dostatečné. Takže opět denoví poplatníci budou platit za selhání systémových bank. Takže to nařízení to prostě neřeší. E, jde o to a nařízení se také říká, že se mají zminimalizovat náklady, které ponese daňový poplatník a reálná ekonomika samotné nařízení to takto říká. Takže jak je možné zavádět bankovní unii, aniž bychom zre, zrestrukturalizovali samotný bankovní systém. Pro nás to tady není žádné solidní řešení. My musíme znovu mít finanční systém, který bude sloužit ekonomice a bude skutečně bezpečný pro naše občany, jinak to nemá smysl. Děkuji. Brian. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, Gatierimu za jeho zprávu. Já mám tři stručné bude bankovní unie je klíčová pro růst a pracovní místa. Především v eurozóně potřebujeme silnou bankovní unii a musíme ten projekt zlepšovat a tam, kde to je potřeba. Komise um, má pravdu, že iniciuje revizi, musíme být dostatečně upřímní, abychom přiznali, že ty změny jsou potřeba a neměli bychom to dělat stranicky, musíme to udělat rychle, je to výjimečný projekt, je to mandát minulého parlamentu, měli bychom být vždy připraveni měnit to, co máme, pokud to nefunguje. Moje poslední připomínka vidíme příliš mnoho bank, které nejsou schopny půjčovat malým středním podnikům pro růst v Evropě a v eurozóně. Je důležité, abychom měli kapitálové rezervy, aby nová architektura SSM fungovala dobře, nové zátěžové testy byly správné, musíme zajistit, aby banky skutečně začaly přispívat k růstu ekonomiky, jinak nedojde pokroku. Pan Flanagan na jednu minutu. Děkuji. Tento týden v Irsku centrální banka zničila 50 milionů euro. To je dědictví nutnosti bailoutu systémových bank. To dědictví toho, které tady děláme, je vytváření pilířů, které měly mm, vzniknout už v roce 99, kdy začalo vznikat euro. Zničili jsme 2 miliardy v roce 2014, 3 miliardy, celkem 6 miliard. 25 miliard euro stále mm, čeká tedy na stejný osud. Mě by zajímalo, co udělá rada, co udělá komise, co udělá ECB, aby aplikovala tato nová pravidla retrospektivně, aby zachránila Irsko a Iry e, před tou, tímto ničením, zničení 31 miliard euro to, ptám se na to popáté. Může komise poslouchat, může si, může si přestat povídat a projevit nějaký respekt těm, kteří tady byli zvoleni a nekonzultovat internet, když s vámi mluvíme. Zodpově, odpovězte na otázku, co uděláte, abyste retrospektivně pomohli Irsku, které musí platit 31 miliard euro. To pro vaši ekonomiku asi není moc, ale je to opravdu hodně pro nás. A odpovězte na otázku, respektujte můj mandát. Prosím. A děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo na odpověď Lordu Hildovi, Hillovi za komisi. Děkuji vám, pane předsedo a děkuji za debatu, která si myslím, že pokryla celou řadu témat eh, týkajících se bankovní unie. Podle mého názoru stojí za to si připomenout, tak jako to udělal fan, von Weizsäcker, zda je sklenice z půly plná nebo z půly prázdná. Já si myslím, že je nyní dobrá příležitost připomenout si, jak daleko jsme vlastně dospěli a zamyslet se například nad procesem zátěžových testů a nad tím, že náš bankovní systém je silnější, odolnější a lépe kapitalizovaný, než byl před jejich začátkem. Pokud jde o tu otázku důvěry, která si myslím, že je v samotném srdci řešení problému, které musíme vyřešit z bankovní unii, pak si myslím, že to zdůrazňuje přístup ohledně návrhu eh, EDIS a eh, sdělení o združeném riziku, protože musíme eh, vybudovat důvěru a brát vždy v potaz obě strany rovnice. Je důležité implementovat eh, existující legislativu a dodržovat závazky, eh, které jsme uzavřeli. A jak už jsem říkal, dochází k pokroku v transpozici tohoto nařízení. My se k němu pravidelně vracíme na ECOFINu na každé schůzi a členské státy už mají skoro splněno. Pokud jde o otázku eh, státního dluhu, na kterou se ptal eh, pan Gualtieri, tak já se kloním spíše k té opatrné linii, eh, kterou eh, vtělil do své zprávy. Náš přístup by měl být součástí koordinovaného úsilí na globální úrovni. To je otázka, o které se nyní diskutuje v bazilejském výboru a také ve výboru pro hospodářství a finance a budeme vás pravidelně informovat o diskuzích. Otázka backstopu byla také nadnesena. Členské státy se shodly na přístupu a shodly se na tom, že musí existovat patřičný backstop do roku 2024. I tato skutečnost byla zmíněna v našem sdělení o opatřeních na snížení rizika. Pokud jde o otázku stínového bankovnictví, tak k tomu bych chtěl říct si několik bodů. Za prvé, eh, nařízení o transakcích s cenými papíry vešlo v platnost v loňském roce, což je důležitý krok pro monitorování stínového bankingu. Eh, také legislativa MIFID bude hrát důležitou roli a já doufám, že eh, učiníme pokrok i ohledně fondu peněžních trhů. Myslím si, že vzhledem k situaci na radě máme slušnou šanci na pokrok. Já samozřejmě budu pozorně vnímat veškerá případná závažná rizika v oblasti stínového bankovnictví. A e, konečně e, neustále ze všech stran e, této síně se opakovalo téma proporcionality. Ano, to máme na zřeteli při naší práci a chceme zkoumat účinky legislativy, kterou už jsme schválili ne, abychom spochybňovali architekturu této legislativy, ale ptát se, jak říkal pan Hayes, zda máme všechno správně a zda legislativa funguje co nejefektivněji a zda povzbuzuje investice, zda umožňuje podnikům eh, brát si půjčky a zda umožňuje eh, kapitálu plynout k těm podnikům, které chtějí investovat a růst. Otázka proporcionality tedy bude předmětem naší pozornosti, e, bude také e, součástí naší revize CRR a myslím si, že e, potřeba vybalancovat mikro a makroprudenční požadavky bude v středem mé pozornosti. Jsem tedy velice vděčný panu Gualtierimu a stínovým zpravodajům za jejich zprávu a za účast v této debatě a velice se těším na eh, další zprávy, které přijdou v budoucnu a doufám, že budeme schopni zdokumentovat eh, ten pokrok, který kolegové vím, že byste tak rádi viděli a doufám, že si udržíme nastavené tempo v eh, posilování bankovní unie. Děkuji za poznámky závěrem ohledně bankovní unie a nyní dávám slova panu Gualtierimu. Děkuji, paní předsedkyně. Byla to živá debata, která se dotkla mnoha témat. Neměli bychom ztrácet ze zřetele fakt, že hlavní charakteristikou této zprávy a jejím hlavním účelem je detailně a jasně analyzovat různé aspekty e, implementace toho prvního roku bankovního dohledu. Co fungovalo, co fungovalo méně, co nefungovalo a musí se změnit. E, je tam mnoho konkrétních návrhů, jak připomněl Sven Giegold. Samozřejmě doufáme, že komise nám poskytne eh, konkrétní odpověď na zasedání výboru Ekon, na ty otázky, které jsme položili. Samozřejmě chápu, že eh, eh, chápu odpověď komise ohledně NDA, také chápu situaci malých a středních podniků to jsou věci, které pro plenární zasedání jsou možná méně zajímavé než debaty o bailing in, bailing out a tak dále, další témata, o kterých musíme hovořit, ale samozřejmě měli bychom se zakládat na faktech a méně už na ideologii. Neměli bychom tedy zapomínat na to, že ve zprávě se píše, že je potřeba dodržovat pravidla a zároveň se tam píše, že ta pravidla naštěstí obsahují možnost přijmout opatření, eh, která eh, se budou týkat finanční stability. A tato flexibilita je právě pozitivním aspektem. Vzhledem k tomu, co se například děje k, v Německu, kde vzniká eh, instituce, která může varovat eh, Berlín a v některých případech eh, poskytovat vlastně restituci držitelům dluhopisu. To je e, inteligentní využívání stanovených pravidel. Myslím si, že e, bankovní stabilita je velice pozitivní. Je také dobré, že do toho nejsou zapojeny peníze daňových poplatníků. A konečně velice si vážím toho, že e, komise uznává, že o státních dluzích by se mělo jednat pouze v bazilejském rámci.